tak také v klíčové otázce dodržování lidských práv v Libii. Tento vzkaz od nás je velmi jasný. Děkuji. Děkuji, paní zpravodajko. Děkuji za vaše vystoupení. Tím uzavíráme tuto rozpravu. Hlasování se bude konat zítra v poledne ve 12.00. Nyní podle našeho pořadu dne nás čeká poslední rozprava dnešního dne. Jde o otázku k ústnímu zodpovězení učenou radě a komisi ohledně nákladů na předávání na posuzování žádostí uchazečů o azyl v členských státech. Nejprve dám slovo autorce paní Nadě Hiršové na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. V Evropském parlamentu jsme se domluvili na to, že do roku 2012 bychom chtěli mít eh, společný asilový systém do roku 2012, ale k tomu patří stejné či obdobné podmínky v členských státech. Implementace naráží na odpor a je to odůvodněno tím, že i při projednávání asilového balíčku máme nedostačující informace, z části žádné informace a někdy dokonce rozdílné informace a proto také při finančním hodnocení, jak směrnice o navrace, eh, příslušné směrnice, ale i o nákladech v jednotlivých státech nemáme jasnou představu. Proto bychom chtěli vyzvat komisi, aby zpracovala studii a aby ji dala parlamentu k dispozici Eh, k takovým tématům, například eh, poskytnování tlumočníků, právní pomoc a tak dále. Zde není jasné, jaké konkrétní dopady to má v jednotlivých členských státech. Na druhé straně vidíme při přepracování eh, této směrnice, že se jedná o nebo že by mohlo dojít k rychlým eh, postupům, zejména tam, kde se musí jednat o rychlé rozhodování, aby lidé měli rychle jasno a aby tady byla také mm, malá chybovost. Je tedy nezbytné, Eh, proto, abychom jako parlament mohli podpořit komisi, potřebujeme argumenty eh, pro diskusy v jednotlivých členských státech, abychom věděli, jaký dopad bude mít přepracování tohoto asilového balíčku, eh, zejména dotyčné mm, směrnice o provádění, abychom v roce 2012 skutečně mohli tento společný asilový balíček realizovat a instalovat ho. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A nyní má slovo Monika Holmajer. Je jednou z autorek. Je důležité, aby se EU zaobírala problémem migrace a asilového práva komise předložila odpovídající návrhy, ale v současné době ještě neexistuje žádná přesná analýza týkající se implementace stávající směrnice o provádění. Nemáme tu dostatek výpočtu a analýz. Dovolte mi, abych konstatovala, že EPP bez omezení se hlásí k právu na azyl a k právu a nezbytnosti eh, poskytovat právní ochranu těm, který, kteří to potřebují. Ale eh, vidíme, že z části to právo na azyl je také zneužíváno. Právo na azyl není eh, žádnou volnou vstupenkou pro všechny do všech členských států. Je třeba postarat se o to, aby prostřednictvím azylového práva se tady zneužívaly peníze. Je třeba, abychom velice pečlivě prováděli a realizovali toto právo na azyl a poskytovali právo na ochranu jenom osobám, eh, kde je to skutečně nutné. Celou celou řadu návrhů komise považuji za správné, jako poskytnutí tlumočníků, zohledňování zvláštní orgány, ochrany pro potřebné osoby. Ale jedna věc je problematická. Eh, členské státy mají málo možností odvrátit zneužívání mělo by být omezeno navracení uprchlíků bez poplatku, pakliže dochází k masivnímu porušování, sotva tady existují sankce. Naopak, když se nějaký uprchlík mm, eh, ztratí, a pak se zase objeví, eh, měla by mu být dána k dispozici eh, paleta dalších možností při druhé žádosti o azyl by mělo být umožněno urychlené řízení. To ale znamená zvyšování nákladů, stejně tak jako používání právní ochrany, které je velice nákladné, eh, alespoň v současném návrhu komise. Já bych prostě chtěla komisi vyzvat k tomu, aby si uvědomila důsledek jejich návrhu na praktickou realitu a na finanční dopady v jednotlivých členských státech. Chceme vysoký vysoký standard, ale musí být také proveditelný a by eh, obzvláště zatížené státy prostě eh, byly vůbec schopné reagovat. Děkuji mnohokrát. A Děkuji Ani Silvi Guillaume, jakožto spoluautorka. Děkuji, pane předsedající. Já bych ráda nejprve uvedla, že tady podle mého jde o e, provádění, o zavedení společného azylového režimu do roku 2012, což nám e, umožní oprostit se od těch nejhorších e, vnitrostátních postupů, které jsou někde uplatňovány protože tady se žádá úplná harmonizace podle společných pravidel. Já jsem přesvědčena o tom, že pouze praktická spolupráce nevyřeší totiž problémy, které přetrvávají o těch vnitrostátních postupů Ovšem společný eh, azylový režim naráží na mnoho překážek v radě. Samozřejmě je to složitá věc a pokud vím, komise se pokusí eh, vystoupit s přepracovaným návrhem obou směrnic a vyřešit tedy tento problém. Tomuto problému je věnována tato rozprava. Potřebujeme větší personální záruky a tím se ovšem výrazně zvýší finanční náklady eh, na azylové řízení, což samozřejmě je obtížné, eh, vzhledem k tomu, že rozpočty jsou zasaženy krizí. Ale eh, to není argument, protože právě pochybené postupy, eh, neefektivní postupy jsou nákladné. A Myslím si, že návrhy komise, přepracované návrhy směrnic umožní realizovat úspory z rozsahu. Proč? Protože harmonizovaný postup přispěje od samého začátku k lepší identifikaci Um, um, neodůvodněných žádostí. Uh, je třeba zlepšit odůvodnění rozhodnutí, je třeba, aby se ta rozhodnutí zrychlila a byla kvalitnější. Uh, to znamená, sníží se uh, časové náklady na to řízení, sníží se počet um, odvolání rozhodnutí v druhé instanci a tím se tedy celkově sníží náklady. Dále, pokud hovoříme o nákladech, proč nezměnit také systém Dublin Eurodac? Proč členské státy E, nežádají nějakou zprávu o nákladech a přínosech tohoto systému. E, má to e, negativně lidské dopady a kromě toho by bylo třeba zabránit zabránit tedy druhotným žádostem, protože to je vlastně principem dublinského systému. Je tedy třeba sledovat také náklady na dublinský režim. Eh, jsem přesvědčena o tom, že aktuální míra harmonizace u azylového řízení je nedostatečná, že třeba zlepší kvalitu celého řízení. Má to negativní dopady jak pro členské státy, tak pro eh, osoby, které jsou postižené v rámci toho azylového řízení. Eh, nesmíme, respektive Eh, určitě nesmíme přistoupit na text, který byl eh, rozředěný, oslabený eh, na základě nejmenšího společného jmenovatele. Potřebujeme zefektivně toho řízení, toto řezení a to je hlavním cílem mého poslaneckého klubu. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní předám slovo panu Cornelisi de Jongovi. Pardon, omlouvám se. Nejprve, přeskočil jsem jeden řádek, nejprve dostává slovo paní eh, Helen Flotter, která dostane slovo na dvě minuty, prosím. Pane předsedo, ano, eh, myslí, funguje to? Ano. Domnívám se, že cílem této diskuse je eh, pomoci komise, protože zatím je neuvěřitelné, když se podíváme na ten ctižádostivý asilový balíček. On je nezbytný, eh, ale eh, obsahuje možnosti protichudných interpretacích, co se týče pokroku v jednotlivých návrzích, které jsou na stole. Chápeme vágně že komise a členské státy stále ještě tady se, se snaží vyčíslit náklady, ale jaké náklady to jsou, je třeba rozličit a identifikovat, eh, protože je třeba také konkretizovat, s čím jsou tyto náklady spojené. Dnes existuje v Evropě ochrana, ale není pravda, že Evropa prostě obytovává všechny chudáky světa, protože například v roce 2005 eh, se přijalo pouze 14 uprchlíků z celého světa. Eh, domnívám se, eh, Například, že to, co jsme slyšeli v Česku, v Evropě, když se podíváme na ten dokument, který tam byl, eh, eh, na falometrické texty, které se provádějí, eh, ou de procédures bâclées Čili domnívám se, eh, že eh, už se hovořilo o expulzi eh, uprchlíků, která je strašně drahá. Hovoří se o tom, že to stojí dokonce 20 milionů euro na jednoho vykázaného uprchlíka. Myslím si, jakým způsobem je tedy možné zlepšit situaci, když uvážíme, že 50% rozhodnutí v prvním stupni jde dál. Tady bych doporučila zprávu mé předřečnice, která řekla několik návrhů návrhů, jak by bylo možno zlepšit ta rozhodování eh, kvality, kvalita rozhodování v prvním stupni a to by uspořilo náklady. Eh, eh, myslím si, že rada by se měla skutečně vážně zaobírat touto situací, o které se hovoří. To, co je nesmírně drahé a studie parlamentu to říká, to je zadržování žadatelů o azyl je třeba to říci a je třeba o tom diskutovat na radě, protože je to nesmírně urgentní. Köszönöm szépen, képviselőnő. Most pedig eh, De Jong képviselő. A nyní si vyslechneme pana De Jonga. Máte dvě minuty. A děkuji mnohokrát. Někdy se stáváme obětmi vlastních pracovních metod. Měli jsme jenom jednu směrnici o azylu, která nastavila všechny eh, postupy. A tady jsou dvě možnosti. Buď ta směrnice bude jako celek přijata, anebo jednání selžou. V současné době můžeme říci, že žádný systém vlastně nemáme, protože ve skutečnosti jsou návrhy ke směrnici, které eh, se jeví kontroverzní. Zatím ještě není dohoda ohledně eh, eh, azylových řízení my vlastně činíme členské státy zodpovědné za vybavování žádostí, aniž bychom zajistili, i, že tady budou ubytování pro žadatele. A to je úplně nepřijatelné. Rádi bychom slyšeli od Rady a komise. Jak se zajistí, že budeme mít patřičné postupy, aniž by to šlo na úkor kvality? budete se snažit vyslat jasný signál eh, členským státům, eh, od, eh, což by jistě chtěli udělat poslanci Evropského parlamentu. A nakonec tady se nic neříká o nákladech na azylová řízení. Ne protože by mě to snad nezajímalo, ale žadatelé o azyl v první řadě musí mít nárok na to, aby se s nimi zacházelo e, jako s lidskými bytostmi, tudíž musí mít i patřičné e, ubytování a podobně a e, myslím si, že snad i komise rada bude na naší straně. Děkuji mnohokrát. Po autorech dotazu dovolte, abych přivítal paní státní tajemnici Dury, která ještě nedávno seděla jako naše kolegyně zde v parlamentu. Nyní bych ji rád vyzval k tomu, aby se chopila slova ve jménu rady. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, pane komisaři, dámy poslankyně, paní poslanci, děkuji vám za tu možnost, abych mohla něco říci o této směrnici o provádění a o jejím provádění. Tady bylo nasměrováno na radu osm otázek a stále se jedná o tu též směrnici. Eh, směrnici o provádění a je nesmírně důležité, abychom o tom společně hovořili. Ve všech otázkách se vlastně všichni odkazujete na tu zprávu z roku 2010, na zprávu komise. Eh, a zde se hovoří o aplikaci v jednotlivých členských státech. Eh, a říká se tam, že je nezbytné, aby byly poskytovány nezbytné záruky. Domníváme se, že to je skutečně něco, kde je třeba pokročit, protože potřebujeme společné cíle, jinak se nikdy nedostáme k nějakému společnému asilovému systému. V říjnu poté rada přijala migračně asilový pakt a bylo dohodnuto, že členské státy EU se zavazují v těchto oblastech a problematiky azulu a imigrace společně zvládat výzvy a že se pokusí postupovat koherentněji. Existuje také zcela konkrétní závazek v tomto paktu nebo i vedle něho a sice eh, zřízení společného evropského asilového systému, ale proto budou zapotřebí odpovídající opatření a proto vyzvala Rada komisi, aby eh, předložila návrh společných norem, abychom skutečně měli jeden jediný společný asilový systém. Máme stokholmský program, v němž stojí, že takový společný asilový systém evropský by měl zapotřebí co možná největší harmonizaci. Tady by bylo skutečně zapotřebí maximální harmonizace, a eh, my jsme využili eh, eh, tohoto požadavku a komise předložila také jednotlivé požadavky, také jste na to poukázali ve svých projevech. Zmínili jste se o Ojrodaku a o dalších bodech. Jedná se o změnu jist určitých kritérií, která mají být změněna v novém znění této směrnice. A co se týče eh, možností pro azianty, to je třeba ke změnit a tady již také zazněly některé návrhy. Rada eh, se pustila do práce poté, co došlo k předložení návrhu ze strany komise a skutečně velice intenzivně a detailně tyto návrhy proskoumala. Eh, zatím je to tak, že mohlo být pojednáno pouze jedno nařízení. A v minulém roce parlament a rada se dohodli na tom, že je třeba, aby došlo k dalekosáhlejší změně, což bude dobré pro další práci eh, nad tímto společným asilovým evropským systémem. Bohužel je tomu tak, že v ostatních oblastech nebylo dosaženo velkého pokroku, protože to téma je nesmírně choulostivé, vysoce politické a proto se nepodařilo dospět k jednotě. Myslím si, že tyto potíže neexistují pouze na radě, ale také v parlamentu, protože na tuto problematiku existují různé názory. A nyní k těm otázkám, které tady zazněly. Eh, při novém znění eh, této směrnice o minimálních normách pro řízení existuje celá řada problematických témat a parlament je eh, odpovídajícím způsobem informován o pracech, které zatím proběhly je, prav, je jasné, že se vyskytují určité pochybnosti na radě, um, obavy v souvislosti s novým zněním této směrnice. Klademe si otázku, jaké to bude mít dopady také na národní azylová řízení a jakým způsobem je možno zabezpečit, aby tato řízení byla také efektivní, protože to je to, co chceme. Chceme mít efektivní a ne nákladná řízení. Některé členské státy byly velice vehementně proti harmonizaci těchto systémů Eh, řekli, že je zapotřebí určitých eh, společných norem, ale je především zapotřebí také společných ochra- kritérií na ochranu. No rada toto také zohlední. Teď je práce na radě. Je to velmi obtížné, protože se nacházíme v obtížné hospodářské situaci a toto, toto řízení je vlastně spojeno s velikými náklady. Musíme zde projevit solidaritu a musíme se snažit o takové mm, zpracování směrnice, která nevede z velk, velké finanční zátěži. Doposud se nám nepodařilo dospět k nějaké rovnováze a nepodařilo se zabránit tomu, aby eh, nedocházelo ke zneužívání eh, v tom eh, azylovém řízení. A samozřejmě toto zneužívání je drahé pro dotyčné státy a stěžuje to postavení těch, kteří mají právo na právní ochranu a proto se musíme touto otázkou intenzivně zaobírat. ale domnívám se, že i komise e, ještě k tomuto tématu vyjádří. Je důležité, abychom této debatě propůjčili jaksi novou intenzitu a aby v této nové mm, e, předloze se e, odrazil názor komise i rady. Co se týče té, to dotyčné směrnice o minimálních normách pro řízení. Doufám, že se dostaneme dál, protože je to velice důležitý tematický balíček. Ale členské státy se také naprosto jednoznačně vyjádřily. Řekli, že se chtějí zaobírat tímto novým návrhem komise. Nyní eh, je Řečnice přerušena. Dovolte mi poukázat ještě na jeden aspekt. Hlavně co se týče mm, odhadu nákladů. Samozřejmě je nutné tyto náklady odhadnout. O tom budeme dále na radě jednat. Ale prostě my nemáme odpovídající informace na radě, abychom vůbec ty odhady mohli zpracovat, protože abychom mohli předložit odhady, potřebujeme spolehlivé informace, které nám musí dodat členské státy, které jsou za to příslušné. My jsme velice rádi a ochotni dodávat informace a odhadovat náklady, ale abychom to mohli učinit, tak potřebujeme k tomu nutně informace. A Myslím si, že všichni jsou teď povoláni k tomu a povinni také k tomu, aby tyto informace dodali. A rada se bude této otázce i nadále věnovat, této otázce změny či modifikace té směrnice. Učiníme to, co je v našich silách a děkuji vám všem za vaše příspěvky. Eh, počítáme s Evropským parlamentem, s jeho pomocí. Evropský parlament má v této oblasti velké vědomosti a dobrá spolupráce nás jistě přivede ku předu i v této oblasti. Ale je třeba si uvědomit, že cílem maďarského předsednictví je, abychom co nejdříve dospěli ke spolupráci zahájení společného asilového balíčku, který byl naplánován pro rok 2012. Chceme během našeho předsednictví dospět k pokroku, eh, chceme, se, mm, chceme pokročit eh, i v politické oblasti, chceme zkvalitnit eh, tuto oblast a rádi bychom ty nejdůležitější práce uzavřeli ještě před koncem maďarského předsednictví. Jistě pokročíme o to lépe, čím lepší bude harmonie mezi radou a parlamentem. Děkuji mnohokrát. Děkuji, paní ministrině, a nyní dávám slovo panu komisaři Filemu pro jeho zareagování na položené dotazy. Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, Směrnice o azylovém řízení je základním prvkem společného evropského azylového systému. Je cílem komise nastavit takový systém, který bude vyvážený, spravedlivý, efektivní a nákladově efektivní. Finanční dopady systému jsou samozřejmě eh, kritickým prvkem u každého návrhu komise, je to pečlivě vyhodnocováno. Komise provedla eh, extenzivní analýzu Eh, v době eh, vypracovávání směrnice o azylovém řízení jeho návrhu eh, podle pravidel pro vypracovávání hodnocení dopadu. Vyhodnocení finančních dopadů bylo mm, opíráno především o statistické údaje a informace, které jsme obdrželi o členských státech prostřednictvím ehm, komplexního dotazníku, který jim komise zaslala. Pouze několik členských států bylo schopno identifikovat úplné náklady na azylové řízení. Jiné členské státy poskytly eh, část informací, zejména náklady na právní pomoc a náklady na tlumočníky. Komise vyhodnotila finanční dopady na základě dostupných informací a uzavřela, že také s cílem snížit náklady Eh, bude, eh, je tedy třeba preferovat eh, přístup založený na investici do raných fází, do těch prvních fází azylového řízení, tak aby se zrychlilo, zefektivnilo a bylo spravedlivější. Dodatečné investice do řízení v první instanci zlepšují efektivnost azylového řízení. Takovéto investice se vrátí díky úsporám na Eh, odvoláních eh, a celkovému snížení nákladu na přijímání eh, žadatelů. Tento zvolený přístup plně podpořila i zjištění nedávného projektu ve Velké Británii, takzvaného pilotního projektu Solihull, který byl odprezentován na ministerské konferenci o azylu v září 2010. Tento projekt potvrdil naše hypotézu, že investice do raných fází azylového řízení, zejména jde o přístup k kompetentní právní pomoci pro žadatele o azyl eh, na začátku řízení a také to, že umožníme eh, právním zástupcům eh, kontakt s těmi, kdo rozhodují, toto výrazně zlepšuje kvalitu rozhodnutí v první instanci. A také dochází k výraznému zrychlení rozhodovacího procesu v první instanci Eh, dalším výsledkem je méně odvolání a vyšší procento, vyšší procento vracení lidí do země původu. Eh, náklady na odvolání a eh, ubytování a sociální zabezpečení se mohou výrazně snížit. Úspory tady výrazně převýšily ty počáteční náklady na právní pomoc v té počáteční fázi řízení. Rád bych vám rovněž připomněl nedávnou studii, která byla zpracována pro Evropský parlament ohledně sdílení zátěže mezi členskými státy, eh, pokud je o přijímání žadatelů azyl. Tato zpráva obsahuje analýzu nákladů na azylové řízení a přijímání žadatelů o azyl, včetně nákladů na právní pomoc. Eh, závěrem chci říci, že komise tedy věnovala bedlivou pozornost eh, nákladové stránce věci v rámci vyhodnocení dopadů svého návrhu. Eh, naše zjištění jsou nyní podepřena empirickými zjištěními a informace byly doplněny také o studii zadanou Evropským parlamentem. Proto komise nehodla vypracovávat další vyhodnocení nákladů. Nicméně v nadcházejících fázích vyjednávání o směrnici o azylovém řízení bude komise i nadále věnovat pozornost nákladové stránce věci. Děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Děkuji za vaše vystoupení. A nyní dávám slovo poslancům, kteří vystoupí za jednotlivé poslanecké kluby. Nejprve pan Bosutil za poslanecký klub EPP. Máte slovo na dvě minuty. Jistě, pane předsedo, není eh, dochy, eh, pochyb, že tento eh, balíček je zatím blokován, to je škoda a měli bychom se maximálně snažit odblokovat tuto situaci. Eh, mohu eh, připomenout mnoho důvodů tohoto blokování. Zaměřili jsme se za prvé na nové návrhy, když přitom všichni víme, že už tady je stávající legislativa a členské státy mají potíže s její realizací. A to eh, vytvořilo takový pocit v členských státech, že jakoby nejsou pak ochotny posunovat se ve směru nových zákonů, když jim dělají problémy ty, které už tu jsou. Za druhé, nové návrhy návrhy přicházejí eh, s daleko většími novými závazky a břemeny, které jsou občas přímo nereálné, a to zejména v současném kontextu. A jak už bylo tady zdůrazněno, i to by mohlo vést ke zneužívání, kterému bychom se měli vyvarovat. Za třetí, opravdu eh, chybí studie, eh, která by provedla vyhodnocení nákladů. A pane komisaři, tady já si nemyslím, že ta studie, kterou kterou nechal vypracovat Evropský parlament o sdílení přemene, se týká opravdu nákladové stránky této věci. Každopádně je to úkol komise, aby e, studoval finanční dopady vlastních nákladů, návrhů. A navíc e, není tady žádný návrh, který by se e, týkal patřičného právně závazného mechanismu pro sdílení břemene. A to zase vytváří potíže pro celou řadu členských států, ale také pro tento parlament konečně pak rada eh, pořád eh, tady trvá na návrzích, jako je revize Dublin, dublinského nařízení. A jsem velice rád, že teď představitelka rady říká, že předsednictví bude věnovat obrovskou pozornost a navýší úsilí na to, aby se našlo řešení ohledně Dublin, dublinské složky. Je to tedy těžké, opravdu jsme v těžké situaci a z toho se musíme vymanit. Skupina EPP pořád je velice otevřena a ochotná spolupracovat s radou a což je vůbec nejdůležitější s ostatními politickými skupinami v tomto parlamentu ve snaze dosáhnout přijatelného eh, kompromisu pro všechny. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní Cecília Wikström za liberály. Na dvě minuty, prosím. Tak so mycket, herr talman. E Děkuji, pane předsedající, všechny evropské instituce musí plnit eh, musí naplnit to, ten časový termín stanovený pro rok 2012. Tehdy má být zprovozněn náš společný azylový systém. Eh, všichni s tím máme spojenou určité naděje, ale zároveň jsme znepokojeni, zda budeme schopni eh, to včas zvládnout. Máme mít zaveden společný systém pro Eh, vyhodnocování a rozhodování o eh, žádostech o azyl, pro rozhodování o budoucnosti lidí. Situace eh, je má být podobná ve všech členských státech, kde bude ten systém zaveden. Zatím taková situace není. Dnes existují obrovské rozdíly v přístupu k žádostem a ta, pokud je o tu zprávu, o které se Eh, zmiňoval pan komisař File. Nyní díky této zprávě víme, že existují obrovské rozdíly eh, v přístupu k žadatelům o azyl v členských státech. Také víme, že náklady se snižují, pokud se zlepšuje kvalita řízení a platí rozhodnutí z první instance. Eh, proto nyní pracujeme na přepracování směrnice o azylovém řízení a myslím si, že pro nás v parlamentu by bylo velice důležité mít představu o reálných nákladech v jednotlivých členských státech. Eh, nákladech spojených tedy se zpracováním žádostí, vyhodnocením žádostí o, o azyl. Myslím si, že detailní analýza této věci eh, by nám umožnila vyhnout se chybám a umožnilo by to přijímat správná rozhodnutí. Proto bychom byli rádi, kdyby komise vypracovala detailnější analýzu této věci a eh, kdyby také ukázalo, jak je možné snižovat náklady na vyřizování žádostí o azyl. Jak uvedl můj kolega Simon Busutil. Vážený kolega Simon Busutil, to by mohla být cesta, jak odblokovat situaci v radě. Takže já skutečně doufám, že to, co požadujeme, bude možné. Je škoda, že eh, rada eh, není schopna se na této věci dohodnout. Eh, musíme to prolomit. Vyslechli jsme se dnes maďarského premiéra, máme zde paní ministrině. Apeluji na maďarské předsednictví, aby navázalo na vynikající výsledky belgického předsednictví, jeho vynikající, vynikající práce, bylo by, eh, byla by škoda, kdyby to celé eh, se najednou zastavilo v mrtvém bodě. Eh, potřebujeme azylový systém, který bude mít lidskou tvář a doufejme, že to bude možné zaručit do roku 2012. Pokračujeme tady v řešení této věci a doufám, že se nám podaří to zrealizovat. Děkuji a nyní pan Tavareš Máte slovo na minutu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Domnívám se, že tyto diskuse ukazují, že se tady nemá provozovat žádná humanitární pomoc, protože by nás to stálo příliš mnoho prostředků. Ale když to otočíme, tak to znamená více humanitární pomoci, kdyby to bylo cenově výhodnější, ale možná, že humanitární pomoc nemusí být tak drahá. Když budeme mít rychlé asilové řízení, bude to jistě také příznivější co nákladu, protože toto navracení celých rodin nás stojí mnoho peněz a rychlé řízení si přejí i žadatelé o azyl a přejí si to i ti, jejich žádost je konec konců odmítnuta. E, čili můžeme postupovat humanitárně a zároveň uspořit prostředky. E, to znamená, že to může stroskotat pouze na tom, že EU není schopná se dohodnout a to není způsobeno náklady za implementaci současných ustanovení, ale je to proto, že nemáme žádnou rozsáhlou azylovou politiku. Máme pouze represe a to není dobré ani pro úřady, ani pro žadatele o azyl, ani pro evropského daňového poplatníka. Čili také žádáme aktuální informovanost z Rady, odpovědi na naše otázky a skutečně hodnou azylovou politiku. Děkuji mnohokrát. A než se dostáváme k dalším řečníkům, Gerard Batten, máte minutu. Tato rozprava je výsledkem realizace společné imigračního um, azylového systému podle Lisabonské smlouvy, kdy členské státy mají ještě menší kontrolu nad vlastním e, osobem, e, osudem, ale za toto privilegium musí platit a ještě ani neví kolik. Je to už i tak e, nepořádek tento systém. Tady je tisíce nevyřízených žádostí a žadatelé prostě se někde vytratili do podsvětí. Vlastně to pomáhá jenom těm, kteří nemají nárok na legitimní imigraci. Já si uvědomuji, že zbytečně mrhám svým dechem, když o tom hovořím, protože většině z vás vůbec nezáleží na tom, aby se udržely demokratické pravomoce národního státu. Většina z vás se pustili do hry v groteskním fantaskním světě, jako kdyby to byl nějaký obraz od Hieronyma Boše. Ale Britové jednou opravdu povolají k zodpovědnosti zradné politiky v Británii, které to umožnili tím, že jim upřeli možnost referenda o Lisabonské smlouvě. Vigül, eh, Franz Obermeier. Děkuji mnohokrát, není Franz Obermeier. Máte minutu. Děkuji, pane předsedo. Do roku 2012 má být sjednoceno azylové právo, azylové řízení a má dojít také k rychlému odsunu v těch eh, hraničních zónách, které se v Německu osvědčily. Komise dementovala tento postup, mm, eh, že by se měl vysadit toto letištní řízení s takovými výpověďmi, že i nadále by mělo být možné žadatele o azyl ehm, vrátit už od hranice. No, známe všechny ty debaty, zejména u pojmu, co to je vlastně bezpečná země původu. Tady existují různé názory v Evropě. Eh, kromě toho tady zůstává právo zůstávat pro sourozence. Zatím to platilo pouze pro manžele a manželky. Eh, a eh, azylanti mají být zapojeni do sociálního systému. Já mám tedy skutečně pochyby o těchto návrzích. Eh, já pochybuji o tom, že tady klesnou náklady, že tady bude menší byrokracie. Myslím si, že dojde k vyšší zátěži, že dojde k uvolnění azylového práva a to povede ještě k masivnějším imigračním proudům, což by pro Evropu nebylo nic dobrého. Děkuji mnohokrát. A tím pádem jsme eh, vyčerpali oficiální seznam za jednotlivé frakce a nyní se dostáváme k jednotlivým řečníkům. Pane Jakolíno, prosím. Děkuji, pane předsedající. Je zjevné, že tato směrnice o azylovém řízení má obzvlášť velký význam. Status uprchlíka, musí být přesně nadefinován. To znamená také, že to azylové řízení musí být rychlé. Zatím není. Ten balíček je zablokovan v radě, balíček, který má nadefinovat modernější rámec. Zatím mají členské státy rozdílný pohled na, na efektivnost a na stávající řízení stávající postupy, která se uplatňují. Eh, Není ovšem možné argumentovat krizi a říkat, že eh, je potřeba snižovat náklady a proto tuto, toto společnázové řízení nemůžeme zavést. To je opravdu nepřesvědčí argument, eh, protože jde o skutečně důležitou věc. pokud je zdokumentována například eh, doloženo politické či náboženské pronásledování, tak ti lidé musí mít právo, eh, právo eh, pobývat v našich členských státech. Pokud bychom jim to neumožnili, tak bychom vlastně znemožnili udělení statutu uprchlíka. Samozřejmě jsou lidé, kteří nejsou skutečnými uprchlíky a přesto o azyl žádají. Bylo odmítnuto nějakých 50 tisíc žadatelů v posledních eh, třech letech. Eh, v loni došlo ke skutečnému poklesu žádostí. Eh, to je žádoucí, chceme, chceme snižovat náklady, chceme to břímě rozdělat rovnoměrně mezi členské státy. Potřebujeme také lepší systém podpory pro žadatele, v tom souhlasíme s Maltou. Evropa by měla učinit rozhodný krok směrem vpřed, tak aby na jedné straně zaručila práva uprchlíků a na druhé straně pro členské státy byla jasně nastavena ta definice tak, aby byly takové na jejich území pobývali jenom skuteční žadatelé s uprchlickým statutem. Pane, předsedo, jak už řekla moje kolegyně, toto je opravdu klíčový moment v rozvoji evropského azylového systému. Došlo k určitému skutečnému pokroku v některých částech eh, eh, balíčku, zejména za berlínského eh, předsednictví, co se týče mezinárodní ochrany. A to jsou určité prvky tohoto azylového balíčku, ale musíme říci, že vlastně to přepracování postupu, ten, co, ten, co se má připočít, přes, eh, eh, přepo, přes, pracovat je opravdu eh, samotnou páteří. Máme-li tedy do roku 2012 mít nový takovýto systém. Některé členské státy se domnívají, že to povede k nadměrnému finančnímu břemeni, toto přepracování, ale existují značné důkazy a tady vás odkazuje na to, o čem hovořil pan komisař. To byl ten projekt ve Spojeném království. Tady máme hodně důkazů, že úvodní zvýšené úsilí vede k kvalitnějším rozhodováním a to je to nejdůležitější a to nám nesmí uniknout a potřebujeme proto dávat více informací členským státům, aby to podpořili. A proto si myslím, že ta rozprava by neměla být jenom o nákladech, jak říkal pan Dion, ale přepracovaná směrnice eh, o postupech se má týkat i harmonizace standardů a postupů, protože jsou velké rozdíly mezi členskými rozdíly, takže stávající právní návrh je třeba revidovat pokračovat a doufáme, že tady v nadcházejících měsících budeme mít z komise eh, návrh eh, přepracované legislativy a parlament by měl se k tomu postavit výrazně, tak aby se to nerozmělnilo. Eh, práva na právní pomoc, na um, urychlené řízení, to všechno jsou pojistky, které jsou velice důležité, aby systém azylového řízení byl skutečně férovým. Chceme dosáhnout společného mm, evropského azylového azylového systému. To není s tím, s čím by přišel ehm, Evropský parlament už v roce 1999 v Tampere a později ve Stockholmu a v Eku eh, s tím přišla rada, takže vlastně se vracíme k naší historii. A jedná se vlastně o to, abychom měli systém, který by opravdu fungoval a budeme spolupracovat s maďarským předsednictvím, abychom se snažili ten impuls eh, belgického předsednictví si dát napříč politickým ehm, eh, spektrem o to, to nám jde a možná, že nám vidíme ty výsledky trošku jinak, ale budeme spolupracovat a doufáme, že na konci maďarského předsednictví už uvidíme skutečný pokrok. Děkuji mnohokrát. A nyní má slovo Diaz Na dvě minuty, prosím. Ano, jedná se o společnou politice zpráva komise, která, kterou jsme dostali 8 prosince dává eh, do cesty stále ještě překážky k tomu, aby se dosáhlo správné implementaci, protože je třeba, aby žadatelé o azyl dostávali právní pomoc, ale to se aplikuje v různých členských státech různě eh, Někteří se odvolávají, některým je přiznáno to právo pro jejich žádost například v druhém stupni. Některé státy potřebují důkazy, aby rozhodly, zda se má jednat o postoupení bezplatné právní pomoci v případě odvolání. Dále se liší lhůty pro odvolání, zatímco Eh, eh, negativní rozhodnutí představuje také potíže, protože je aplikována pouze v šesti členských státech. Ukazuje se tedy, že mechanismus citované směrnice musí být podroben revizi. Pro takovou revizi komise považuje za nutné soustředit úsilí do té první fáze řízení a slibuje si od toho lepší efektivitu v případě rozlišování, které osoby mají právo na ochranu a které ne podle komise tato, toto opatření přispěje ke snížení nákladů Eh, eh, protože k nákladům eh, dochází v tom druhém stupni. Je třeba ale dodat ještě detaily k tomu, jak by to v tom vypadalo v případě nákladů prvního stupně v případě aplikování evropské normy. Je, je důležité, aby komise informovala o skutečných nákladech a nezdá se mi být přijatelné eh, eh, to, co komise předložila, totiž zdá se mi to nepřijatelné. Myslím si, že by to mělo být znovu zváženo. To je vše. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Köszönjük szépen, képviselő úr, és most... Děkuji mnohokrát. Paní Romero López má nyní slovo na dvě minuty. Pane předsedo, Eh, pane komisaři, eh, paní státní tajemnici. Vítejte v této sněmovně, která byla také vaší, eh, třeba, že jste pracovali v jiném výboru, i když toto nebyl materiál, kterým jste se zaobírala. Přece jenom víte, že azylový balíček byl chopen belgickým předsednictvím a maďarské by v tom mělo představovat. Mm, jistě je jisté tak, jak to poznamenala, poznamenalo předsednictví, že je nezbytné, aby komise měla všechny údaje, které jsou nezbytné pro zpracování. Uvědomujeme si, eh, jak důležité a obtížné je sběr dat ze strany komise, protože jednotlivé státy je nedodávají. Eh, je třeba zlepšit eh, toto řízení eh, pro uznávání mezinárodního postavení uprchlíka. A je třeba, aby se to, to situace zlepšila a aby se snížily aktuální náklady, ke kterým v současné době dochází. E Dopad, který má rozdílnost postupu, znamená, že některé státy určité eh, přijímají více uprchlíků, někteří odmítají vlastně stejné, kteří jsou přijímáni v jiných státech a má to také sekundární efektivní a proto by bylo jistě lepší mít harmonizovaný a sjednocený postup, protože tady nehovoříme pouze o nákladech tohoto řízení, ale v podstatě hovoříme také o nákladech, které nám způsobuje fakt, že nemáme jednotný systém. Ehm, na evropských hranicích máme tisíce žadatelů o azyl, o azyl kteří přicházejí z Afganistánu, z Iráku, ze Somálie, ze Sudánu a když hovoříme o nákladech, tak nehovoříme o nákladech těchto lidí o nákladech, které jsou nezbytné na pobyt těchto osob v těch zadržovacích táborech, kde pobývají třeba některé několik měsíců, aniž by měli práva, která požívají například někteří lidé, kteří u nás páchali zločin. Je nám jasné, že lidské náklady Eh, jsou tady neseny celá léta a trpí tím lidé, kteří byli nuceni uprchnout eh, z oblasti války. Eh, domnívá se, kdyby se radě podařilo sjednotit tento postup, mohli bychom se vyhnout tragédiím, ke kterým v současné době dochází. Děkuji. A nyní Nyní pan Kolio. Máte dvě minuty. Děkuji, pane předsedající. Rád bych nejprve poděkoval autorům této, eh, této otázky k ústnímu zodpovězení, zejména paní Monice Holmajer Chci zmínit, že tady jde o jeden z pěti nástrojů, které jsou eh, relevantní pro azylovou oblast, jde o tedy minimální standardy pro azylové řízení, ale zpráva, kterou eh, nám podala komise v loňském roce, eh, konstatuje, že členské státy mají přijaty a zavedeny odlišné postupy a že existují značné rozdíly v zárukách, které jsou poskytovány v různých členských státech. Opravdu ty rozdíly jsou výrazné. Pokud jde o zrychlené řízení, při zohlednění osobní situace, respektive pokud jde o e, zrychlené řízení, e, zohlednění osobní situace, e, právní pomoc a tak dále. V tom všem se přístup výrazně liší v členských státech. Někteří postupují laxně, i naopak, čili buď v Evropě nebudeme mít žádný azylový systém, nebo musíme, nebo musíme eh, překonat tyto eh, procedurální mezery. A k tomu zlepšení by mělo dojít právě většími investicemi a zaměřením se na ty rané fáze azylového řízení. Potřebujeme vyhodnocení komise, tak aby eh, bylo jasné, ve kterých oblastech je třeba usilovat o zlepšení. A potřebujeme také spolupráce členských států, které musí poskytnout potřebné informace a neschovávat se pouze za otázkou nákladu. Členské státy a instituce musí navzájem spolupracovat v této věci. Musíme mít společný cíl, společný cíl zavedení společného azylového systému do roku 2012. Musí to být reálnou možností. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Vážený kolego, a nyní v neposlední řadě dostává slovo pan Papa Nikolau na 1,5 minuty. Pane předsedo, Vím, že vy jsem podobný panu Kojovi, proto jste se s nás spletl, ale budu teď velmi konkrétní. Eh, eh, teprve dnes je to tak, že německá vláda dala na vědomí své rozhodnutí týkající se zpětného navrac, eh, pozastavit navracení uprchlíků z Řecka. Velká Británie Eh, eh, a další země učinili podobná usnesení. V listopadu minulého roku min Rada ministrů spravedlnosti eh, stanovila takové mechanismy pozastavení s ohledem na dublinské nařízení. Původně nechtěla přijmout a rada teprve řekla před dvěma měsíci, že Dublin 2 se osvědčil a že neexistuje důvod, proč by se něco na tom mělo měnit. Je důležité tady konat a směrnice o které dnes hovoříme, eh, musí být pozměněna. Jedná se o to, aby se optimalizovala řízení v prvním stupni v rámci takzvaného frontloadingu, čili počátečního projednávání, ale zaznělo tady, že to se často zneužívá. Eh, že tedy neoprávněně se tady využívá právních prostředků pro to, aby žádatele o azyl si prodloužili svůj pobyt v Evropě a to má samozřejmě dopad na náklady a potíže na možné uskutečnění navržených opatření. Potřebujeme celkový azyl, společný azylový systém do roku 2012, ale je tady rozdíl mezi cíly a navrhovanými opatřeními a mezi navrženými opatřeními. Eh, chci se zeptat, chybí tady solidarita, anebo tady existují jiné důvody? Mohli byste nám to říci z komise? Děkuji mnohokrát. A nyní se dostáváme k, ke Catch the Eye. Mám tři přihlášky o slovo. Všichni dostanou slovo. Oni eh, képviselő úry o sú eť eh, perc rendelkezi. Ne, jako první pan Valo, ne na minutu. Ma io non vorrei inserire una nota stonata. Nel senso che... Děkuji, eh, pane předsedo já bych nechtěl sem nás disonantní tón, protože já jsem skutečně přesvědčen, že i ze semantického hlediska to, co zaznívá z různých skupin, eh, se týká vztahu mezi eventuálními úsporami a mezi otázkou práv na azyl. Eh, a to má možná určitou negativní konotaci. Já se pokusím vysvětlit, co tím myslím. Já jsem v skutku přesvědčen, že skutečný problém tady je harmonizace, že nejde tolik o náklady. Není to ideologický, ale kulturní problém, bohužel. Z kulturních důvodů a nikoli v ideologických se eh, k tému problému stavíme různě a s tím musíme něco udělat. Státy, které s tím mají největší problémy, jsou na jihu. A ty mají daleko větší eh, cit pro, eh, pro pohostinnost než v jiných státech členské v členských státech Evropské unie, protože mají k tomu problému blíže problémy eh, v Itálii se zhoršily, eh, narůstají náklady, mluví se o 30 miliardech euro a snažíme se to snížit, tyto náklady. Jak to můžeme snížit o 20%? Pochybujeme, že to půjde. Často političtí uprchlíci také mají nějaká postižení, jsou to lidé postižení v důsledku eventuálně mučení, kterému byli mm, vystaveni. A pak už to není jenom otázka, koho pustíme dovnitř, ale musíme také si říci, že toto má být Evropa svobody, kde chráníme svobody a právy, práva. Byly skoro dvě minuty. Děkuji, pane poslanče. Na Bevsesku dispozice. Teď si poslechneme Elenu Bazesku. Máte minutu, prosím. Děkuji, pane předsedající. Existují minimální kritéria, minimální standardy v azylovém řízení, které potřebujeme. To řízení se musí zefektivnit a ten návrh přepracování musí vyústit ve zjednodušení. Ta kritéria se musí opírat o nejlepší postupy, které byly identifikovány v prostoru Evropské unie. I když členské státy mají možnost eh, udělat azyl, existuje problém s přístupem do té vnitrostátní sítě, zatím existují příliš velké rozdíly mezi jednotlivými státy. Proto vznikají administrativní správní problémy, pro které je třeba nalézt řešení právě prostřednictvím společného postupu. A tak tedy eh, se táže také rady, zda by nám mohla poskytnout informace o aktuálním stavu v členských státech. Je třeba obnovit jednání o této věci nebo v něm pokračovat, tak abychom včas dosáhli požadovaného výsledku. Děkuji. Eh, Děkuji a nyní paní Monika Holmajerová. Eh, jedna z autorek žádala znovu o slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji, že se smím ještě jednou chopit slova Mám velkou prozbu na vás, pane komisaři Füle. Začala bych tím, že nesprávné předpoklady vedou k nesprávným odhadům nákladů. V současné době nemáme žádná klesající čísla eh, v oblasti žadatelů o azyl, ale se zvyšováním. Eh, to souvisí mm, s zrušením vizové povinnosti. Máme tady zneužívání azylového práva zvyšující se měrou, protože stále více lidí se pokouší dostat se do Evropské unie a vychází-li se z nesprávných domněnek, e, to znamená že eh, první instance a její eh, zkvalitnění eh, uspoří náklady a povede k tomu, že prostě je tomu tak, že členské státy mají špatné řízení v té první instanci. Znamená to ve svém důsledku, že to bude stejně znamenat zvýšení náledu, zvýšení standardu kvality a takhle zkomplikování procesů a řízení vede k větším nákladům. Proto bych ještě jednou ráda srdečně požádala o to, abyste brali vážně obavy zemí, eh, protože eh, zprávy z těchto zemí jistě ještě k vám dorazí. Köszönjük szépen, ma este engedékenyebb voltam. Děkuji mnohokrát. Teď eh, jsme dospěli takřka na závěr. Eh, uzavřeli jsme rozpravu a dovolte, abych teď požádal pana komisaře, aby se vyjádřil. Oh, Pane předsedo, eh, vážení poslanci, eh, představitelé předsednictví, já jsem velice pozorně naslouchal poslancům a tato směrnice o řízení je velice zásadním prvkem společného azylového systému, který bude muset být zřízen do konce roku 2012. Eh, komise vítá nasazení Evropského parlamentu, který eh, je odhodlán pokračovat v jednání o této směrnici. Co se týče jednání v radě, pak komise eh, velice oceňuje eh, otevřenost eh, členských států, které jsou ochotné to projednávat transparentně a rychle. Nicméně některé části tohoto návrhu jsou docela obtížné. Abychom tedy přispěli k přijetí této eh, směrnice komise chce modifikovat návrh a předložit ho před začátkem polského předsednictví. Celkový cíl komise ohledem na tuto směrnici je, abychom postupovali k společnému řízení a abychom zajistili jednotnější a efektivnější uplatňování standardů řízení. Modifikovaný návrh bude i nadále eh, podporovat respekt pro lidská práva a eh, vysokce kvalitní kvalitní rozhodování první instanci, což povede k dobrým rozhodnutím a k rychlému uzavření vyřizování žádostí a řízení, takže tím se sníží náklady. Modifikovaný návrh. Ehm, eh, tady se komise bude snažit zjednodušit některá ustanovení a s ohledem na to, aby se usnadnila jejich uplatňování. Komise i nadále bude usilovat o patřičnou rovnováhu mezi férovou férovostí a efektivitou řízení. Co se týče konkrétně finančního dopadu, komise plně chápe význam, který se přikládá eh, nákladovému prvku tohoto návrhu a bude i nadále pozorně tento aspekt nákladů sledovat v dalších etapách vyjednávání. Dovolte mi, abych na závěr zdůraznil, že stanovisko Evropského parlamentu samozřejmě je klíčovým měřítkem, které umožní komisi přihlédnout ke stanovisku parlamentu při přípravě modifikovaného návrhu. Budeme i nadále s parlamentem a radou spolupracovat, abychom dosáhli pokroku na tomto návrhu a to v kontextu širšího azylového balíčku. Děkuji. Thank you. Děkuji mnohokrát pane komisaři. A nyní dávám slovo na závěr naší rozpravy paní Henice Děry, státní tajemnici Maďarska, paní státní tajemnice, vystoupí tedy na závěr této rozpravy. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Dámy a pánové, já vám děkuji za tuto rozpravu, která byla velmi cená. Děkuji vám také za to, že jste zmiňovali konkrétní body. Jsem přesvědčena o tom, že toto přispěje k tomu, aby vaše stanovisko bylo eh, zohledněno eh, v návrhu komise. Bylo zmiňováno, že je třeba vypracovat minimální standardy, že je třeba eliminovat eh, škodlivé postupy, zabránit zneužívání eh, systému. To jsou všechno věci, které, které jsou důležité a všichni bychom měli eh, na tom společně pracovat. Dovolte mi uvést ještě jednu věc na závěr. Jsme hrdí na to, že v EU jsme součástí společenství, které respektuje lidskou důstojnost. To je jednou z našich základních hodnot. A tato Azylová otázka je věcí, kde právě lidská důstojnost eh, hraje ústřední místo, nebo mm, zaujímá ústřední místo. Maďarské předsednictví považuje humanitární eh, rozměr za ten nejdůležitější u všech politik Evropské unie. Eh, dnes odpoledne jsme slyšeli, že je důležité postupovat rozumně a zároveň musíme ukázat, že kromě rozumu máme i srdce Eh, zaznělo to, nebo platí to pro eh, politiku romskou a to tež platí i pro azylové řízení. Musíme ukázat, že máme srdce. Maďarské předsednictví bude eh, pokračovat ve vynikající práci belgického předsednictví. V našem programu k zelené knize, jak víte, na straně 25 hovoříme o celoevropském azylovém systému jako o naší prioritě. E, také se chci dotknout e, některých aspektů dublinského nařízení a e, kvalifikací. Tady se přejeme dospět k dohodě v rámci rady a já doufám, že na tomto základě budete mít pochopení, nebo pochopíte, že Maďarské předsednictví skutečně toto téma považuje za nesmírně důležité, za prioritní. Budeme pokračovat ve spolupráci s vámi. Děkuji. Je jisté, že maďarské předsednictví bude pokračovat v té dobré tradici